Dámy pánové, zahajují jednání. Jako první bod na pořadu jednání je prohlášení Rady a Komise o bilanci dánského předsednictví Evropské unie. Chtěl bych přivítat dosavadní předsedkyni Rady a